výboru pro eh, parlamentní spolupráci EU-Rusko také stejná osoba. Máte nějaké námitky, nemáte námitky? Takže toto jmenování je schváleno a to celé bude předloženo ke schválení, tedy pardon, zápis bude schválen k eh, hlasování během příštího týdne. A eh, ta usnesení jsme schválili a tím končím dnešní